pan Pirker. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože je v zájmu bezpečnosti dětí, zavádí zde reformu. Eh, my jsme vlastně potřebovali eh, dodatečná opatření eh, pro bezpečnost dokladů, cestovní dokladů, je to opatření, pro boj eh, proti obchodování s dětmi a více bezpečnost pro děti. Paní Rojtová. Potřebné, abychom zvyšovali bezpečnostní prvky v cestovních dokladech také o biometrické prvky, kromě zlepšení bezpečnosti evropanů což je naším prvotním cílem však musíme zvážit i obrácenou stranu mince a tím je ochrana soukromí našich spoluobčanů. zasadím se o to aby provedení této legislativy do praxe a její aplikace na národní úrovni neumožnila byrokratické těžkosti či dokonce zneužití dat a to i mimo eu ze strany třetích států připomínám že je nutné podporovat větší zapojení europolu a frontexu do této záležitosti jedině vysoká míra kooperace mezi policejními orgány členských států zajistí kýžený efekt aby evropa byla bezpečným domovem pro nás všechny. jsem ráda že svůj vlastní pas budou mít i děti od twelve let toto opatření omezí eh, zneužívání dětí pro organizovaný zločin přeshraničně což je dalším důvodem proč jsem podpořila tuto zdánlivě kontroverzní zprávu. děkuji voorzitter. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, Koeljovu zprávu eh, skutečně podpořil s přesvědčením, protože je to správný krok správným směrem vzhledem eh, k rozšířenému falšování cestovních dokladů a jejich zneužívání. Při nejmenším je to něco, co je opravdu nutné. Samozřejmě ovšem eh, je třeba zajišťovat také vnější hranice a eh, ty dosud nejsou chráněny dostatečně, takže proto je to správný krok. Nicméně chci říct, že lepší pasy sami o sobě nepomohou. Každý rok se do Evropy dostává, dostávají 100 tisíce tisíce legálních a nelegálních imigrantů do Belgie eh, přišlo více než 70 tisíc neevropských eh, Eh, imigrantů plus ze neznámý počet ilegálů. To nestačí tedy. Děkuji. Pan Stojanov. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě a to ze dvou důvodů. Za prvé, dělám si starosti ohledně občanských práv, protože biometrická eh, data ohrozí svobodu občanů. Je to v rozporu s hlavním lidským právem, kterým je svoboda pohybu. Navíc zavedení nových eh, dokladů totožnosti by se v naší zemi odehrálo po druhé za desetiletí, ve stejném desetiletí. A já už jsem měl třetí vlastně průkaz do, do totožnosti za posledních deset let. Možná, že to zní neobvyklé, ale také to stojí peníze nechat si vystavit nový doklad totožnosti. A to je pro eh, například důchodce přílišné přemeno, kteří eh, žijí eh, z důchodu z více 50 euro. Proto jsem hlasoval proti této zprávě. Myslím si, že je ke škodě a že by se neměla u nás uplatňovat. Non è in aula e allora Mr. Mitchell. Děkuji. Já bych jenom chtěl do protokolu dát, že jsem byl proti zprávě Kapáto na konci, protože si myslím, že existuje lepší eh, zpráva, kterou má parlament před sebou do této věci. Ale chci říct ještě jedno, že parlament by přece jenom měl něco dělat, co se týče eh, protokolu, protože je tady celá řada členů, kteří už eh, za čtyři a půl roku celou dobu brali plat a kteří hovořili Eh, velice méně, než třeba pan Brok tady hovořil za jenom jednoho půl roku. Takže je důležité, aby se lidé účastnili práce ve výborech, na plenárním zasedání. Někteří eh, třeba eh, jenom rychle dostanou řečnický čas, pak utíkají na letiště a většinu času tráví ve národních státech a místa by byly tady a vykládají, že v Evropské unii je příšerná demokracie. Samozřejmě, že bude příšerná, pokud sem lidé nebudou jezdit a budou dostávat plat eh, za to, že takto ehm, flagrantně porušují demokracii. Tohle prosím zaprotokolovat, protože si myslím, že když eh, vypracováváme dokumenty, snažíme se o větší transparentnost, tak bychom také měli ukazovat, kteří parlamenté pracují, poslanci pracují a kteří nepracují. Pan Mitchell, eh, vy jste tady hovořil o Eh, zprávě Kapato, ale my jsme byli pořád ještě u zprávy Coelho. Ale já vám už potom samozřejmě nedám slovo, až bude na pořadu tato zpráva, eh, zpráva Kapato, protože vy už jste řekl, co jste měl na srdce. Teď eh, zpráva Lamsdorf, paní Lamsdorf pane předsedo evropský zbrojní trh eh, funguje neefektivně protože je fragmentován. dnes jsme otevřeli prostor pro veřejné zakázky i v tomto sektoru přičemž respektuji výjimky ze strategických důvodů podle článku two hundred and seventy three zakládající smlouvy ve výboru jsem se zasadila o to aby skončilo plýtvání veřejnými prostředky které netransparentní armádní zakázky skýtají. národní klauzule se v minulosti zneužívala i na veřejné zakázky pro armádu které rozhodně neměly nic společného s kvalitou zajištění bezpečí. namátkou mohu jmenovat stavební zakázky stravování či dopravní služby. tento návrh přinese úsporu finančních prostředků které bude možno investovat do výzkumu a technologií které nás budou účinněji chránit i před budoucími hrozbami pane předsedající. Já jsem proti téhle zprávě kvůli hrozbě, kterou vnímám vůči vládě i firmám, které výrazně investovali do výzkumu a vývoje v obraně a teď najednou eh, jsou připraveni o návratnost, o výnosnost, eh, protože tato směrnice vlastně znamená, že ty zakázky se nemají otevírat eh, vůči evropské konkurenci. Vedoucí obrané firmy nemají pak možnost vlastně hájit svoje mezinárodní vlastnická práva a Eh, pracovní místa. Je tady několik obraných podniků ve Spojeném království, které mají vynikající výzkum a vývod, vývoj a proto právě je tato hrozba eh, zajímá. A to ještě více, eh, že tady je taková motivace v této zprávě, totiž ehm, podporovat evropskou integritu, bezpečnost a ehm, místo, aby se tady prioritizovaly hmatatelné ekonomické výhody. Děkuji vám, dámy a pánové, pane předsedající, dobrý den. Já se pokusím být stručnější než obvykle. Hlasoval jsem pro zprávu Lambsdorfa. Myslím, že to je krok ku předu eh, ve prospěch společné bezpečnosti a obrany, ale kladu si otázku a kladu tuto otázku i vám, kdy konečně budeme mít skutečnou evropskou obranu, opravdovou evropskou armádu, kdy budeme mít skutečnou možnost potom uspořit peníze a bránit se společně jako Evropa. Já doufám, že to bude co nejrychleji, pane předsedo. Děkuji vám. Určitě by bylo asi složité poskytnout odpověď na tu otázku, kterou jste položil a budeme tedy pokračovat dále. Teď tady máme zprávu Schleiter. Paní Rojtová, prosím. Pane předsedo, podpořila jsem zprávu o nebezpečných látkách a přípravcích, konkrétně diformetanu, umožňující omezení této karcinogenní látky pro odstraňování nátěru. A to i přesto, že umožňuje e, výjimky byť za přísných podmínek jsem totiž přesvědčena o tom že nebudou výjimky v praxi využity jelikož existují bezpečné alternativní látky které nejen spotřebitelé ale i profesionální uživatelé budou moci v budoucnu preferovat. paní synot eh, některé látky jsou tak nebezpečné že je třeba je úplně zakázat eh, případně eh, je omezit skutečně jenom na to nejnutnější použití. Eh, toto je jedna z těchto látek a skutečně je třeba to stáhnout z oběhu. Děkuji a nyní se dostáváme ke zprávě Fidrejdo. Paní Rojtová. Předsedo, oceňuji mezinárodní smlouvu, která přinese nové pracovní podmínky pro pracující odvětví rybolorů. Rybáři totiž čelí nejvyššímu výskytu těžkých pracovních úrazů a také úmrtí jen vyzývám radu a komisi aby udělaly vše pro to aby došlo k ratifikaci úmluvy mnohem dříve než v roce. two thousand and twelve prosím do zápisu že mi selhalo hlasovací zařízení a že jsem hlasovala samozřejmě pro tuto zprávu. děkuji. děkuji. nyní ke zprávě catania. jako První paní Bělohorská. Děkuji pěkně. Inicia... Děkuji. Iniciativní zpráva pana Katáňa vyvolala velkou výměnu názoru mezi politickými skupinami a poslanci. Evropská unie v současnosti čelí velmi závažným problémům, jako je finanční krize, energetická krize v důsledku ukrajinsko-ruského konfliktu. Právě v tomto období bychom měli postupovat jednotně a vyvarovat se všech akcí, které by mohly ohrozit naši jednotu. Důsledky krizi se jistě dotknou každého občana Evropské unie, tady i Slováka, Poláka, Maďara a Němce vyhledávání problémů mezi členskými zeměmi, které se tu a tam vracejí do našich eh, rokování, považují za ignorování současného vážného stavu a ohrožení jednoty Unie. Měli bychom se více soustředit na hledání řešení platnosti Lisabonské smlouvy, posílení konkurenceschopnosti Evropské unie. Já jsem opakovaně zde na půdě Evropského parlamentu vystoupila s myšlenkou, že autonomie na, v rámci našeho společného prostoru nemá opodstatnění. Hlavní myšlenka sjednocení států v EU e, nesmí být přehlížena nebo odmítaná a ignorovaná. Měli bychom si připomenout Šumanův výrok, který tvrdil, že Evropan, který se rozmýšlí, se nemůže těšit z neštěstí svého souseda. Máme společný osud v dobrém i ve zlém. Děkuji. Děkuji, pan Pirke. Eh, myslím, že teď je to ke Kataňově zprávě. Eh, toto je zpráva, když se na to podíváme, eh, tady v žádném případě není možné přeskoumat, nakolik se dodržovala lidská práva za těch 12 let, přes 8 let. Je to v podstatě takový katalog požadavků levice v tomto parlamentu. Například se tady hovoří o tom, že by měla být uznána eh, svazky homosexuály, legalizace drog a tak dále, zejména v novičenských zemích. Eh, to jsou požadavky, které my, delegace konzervativců, striktně odmítáme. A my z tohoto důvodu jsme hlasovali proti této zprávě. Mr. Bako, Děkuji za slovo, Děkuji za slovo, pane předsedající Já jsem hlasoval pro zprávu o situaci v oblasti základních práv Evropské unie 2004 až 2008. Tuto moji eh, podporu jsem na to, že nebude původní formulace v článku 44 nepřijata, ohledně podpoře útomních autonomních eh, eh, území, protože to jsou jasné ne snahám provokatérů a konspiratérů nějak spekulovat s tím, co je status quo. Evropský parlament tedy nepřistupuje na hry územní a regionální autonomii. To je velice cený závěr dnešního pléna Evropského parlamentu a nám všem k tomu jenom blaho blahopřeji. Děkuji. pane předsedo hlasovala jsem také proti přijetí této vlastní zprávy komunistického poslance o situaci základních práv v evropské unii. přesto oceňuji že se zpravodajům za ostatní frakce podařilo text trochu upravit a má i dobré odstavce pokud jde o situaci menšin ale některé nejsou objektivní. tato zpráva navíc bezprecedentně překračuje rámec dokumentu který měl mapovat minulé období. zpráva si osobuje příliš jednostrannou politickou představu ohledně lidských práv v unii. zpráva pošlapává subsidiaritu tím že v rozporu se zakládajícími smlouvami diktuje pravidla pro rodinnou politiku v dalších etických otázkách.

je opravdu škoda, že zpráva, která pokrývá tolik eh, věcí, má prvky, které jdou za rámec kompetencí Evropské unie. A Evropské unie by určitě neměla do toho zasahovat kvůli v zásadě subsidiarity. Proto jsem byl proti zprávě Katányho. Děkuji. Pan Olakos. támogatólag szavaztam, mivel... A... E, já jsem hlasoval pro Katányho zprávu. E, dřívější e, slabiny v oblasti politiky menšin se tímto vyřešily. Je to velice důležité v souvislosti s Maďarskem a maďarskými menšinami mimo maďarské území. Eh, tady se zdůrazňuje ochrana jazyků menšin a toto patří k základním právům. Dosud to bylo tak, že ne všichni eh, mohli požívat tohoto práva. Definice menšin, to je další otázka. V Evropě je asi 150 menšin a proto je pro mě velice důležité, že konečně tady tuto definici máme. Odstavec 49 o samozprávě menšin. Myslím si, že toto je dokonalá forma a my musíme v tomto směru se řídit osvědčenými postupy, které už máme. Děkuji vám. Pan Alista. Děkuji, pane předsedo. Společnost, kterou požírají práva. To je taková společnost, eh, od které pořád jenom očekáváme, či nedáváme a není v rovnováze. Tato zpráva eh, tady eh, hovoří o rovnosti manželství a homosexuální vztahu. Přirozený stav, přirozený pořádek je vztah mezi mužem a ženou, čili toto je zvrácená rovnost. Možná, že to není zrovna módní, ale já skutečně říkám, že eh, vztahy mezi eh, partnery stejného pohlaví není něčím, co bych byl jako legislativec schopen podpořit. I my jsme tuto debatu vedli v částečně velmi netolerantním prostředí. Já skutečně nesouhlasím s tímto aspekt této zprávy a jestliže se mě za to někdo chce vysmívat, ať já se stavím za to, co si myslím, že je správné, než za eh, chybu většiny. Pan Faneke? Děkuji, pane předsedo. Já za svou kariéru v tomto parlamentu jsem jen málo kdy viděl takový rozsáhlý katalog politických korektních nesmyslů jako v Katáního zprávě. Je tedy hezké, že ve zprávě o základních právech se tady hovoří o Lisabonu, který propadl v referendech, který prostě nemůže být eh, právním základem. Základní práva eh, existují pro eh, evropské občany, ale tady se zdá, jako by byly pouze pro eurokracii. Lidé v mé zemi, eh, ti se ve své vlastní zemi už nemusí cít, nemohou cítit bezpeční. Eh, musí riskovat eh, a těžce bránit svoje tradice, svoje práva a ještě za to být věční. I toto jsou důsledky takzvané politické korektnosti. Tady se parlament zesměšnil opět. Děkuji, pan Kleis. Děkuji, pane předsedo. Eh, právo na svobodu názoru a způsob, jak toto práva užívat, eh, bez pochyby eh, patří k opravdu nejvýznamnějšímu teploměru situaci v oblasti lidských práv. Tady se varuje před neoficiální cenzurou, autocenzurou, což hovoří o tom, že určitá témata v podstatě už nemohou být předmětem debaty. Tady se hovoří o individuích a skupinách, kteří se snaží umlčet jiné skupiny tím, že tvrdí, že jsou neustále napadáni, ale zcela nepochopitelné je eh, eh, výzva eh, proti projevům, ve kterých se zabývají netolerance. Ale toto vlastně vede k cenzuře a k autocenzuře. V Belgii je to tak, že eh, došlo k odsouzení největší vlámské politické strany jenom za to, že vyjádřila svůj názor k eh, otázce emigrace. Prostě buď jsme pro nebo proti svobodě názoru. Pan Fatuco. Eh, ohledně základních práv. Já jsem sice v konečném hlasování hlasoval pr- proti, hlasoval jsem pro odstavec 81. Můj přítel Giusto Gatania, který se teď na mě dívá, vlastně eh, tady požaduje, aby členské státy usnadnili přístup mladých lidí, seniorů a postižených na pracovní trh. Určitě Katania, když to takhle přesně nenapsal, tak si zcela správně myslel, že by to mělo zlepšit nejenom přístup k práci, ale také přístup k důchodům, protože tady hovoříme o seniorech. Takže přístup pro mladé, seniory a postižené. A s tím určitě souhlasím. Určitě on by také souhlasil, že E, třeba by měli dostávat důchody jako mladí lidé a pracovat jako starší, tak to já nevím, jestli se mnou souhlasíte. Ale já bych každopádně rád řekl, že na to upozorňuji, abych e, nějak e, hezky ukázal na to, že i staří lidé mají právo na svoji penze. Eh, paní Sinok, eh, v tom, této zprávě mnozí členové této sněmovny se znovu použili, pokusili využít eh, základní práva jako záminku pro podporu potratu, třeba, že vlastně miliony dětí jsou tímto zbavování každý rok práva na život, což je nejdůležitější lidské právo, na kterém záleží všechno ostatní. Jako poslankyně a ehm, volič z Irska je důležité říci, že tato zpráva také váže základní e, zprávu chartu lidských práv a Lisabonskou smlouvu i na otázky potratu. Paní McInnes? Děkuji, pane předsedo. Já bych na začátku chtěla poznamenat, že v otázce 31 první část mého hlasování měla být pro. Já jsem říkala, že tato zpráva by mohla udělat něco více v oblasti, kde je třeba více pracovat. Týká se to postižení, ale jsem ráda, že parlament po, po 40, 42. odstavec, který jsem navrhla, na, podpořil. Týká se to podpory eh, těch států, které dělají věci, které podporují eh, věci v, v rámci OSN. Tady je mnoho věcí v této zprávě, už o tom hovořili ostatní. Za prvé otázka subsidiarity. Eh, Evropská unie by neměla samozřejmě dělat legislativu týkající se eh, potratů, takže nemohu podpořit celou eh, zprávu a zdržela jsem se hlasování, ale pozměňovací návrh o postižených samozřejmě je důležitý, abychom podpořili my, kterým jde o ty, kteří sami hlas nemají. Děkuji. Pan Nikola Mikoláček. Děkuji. Zpráva Katányho se zabývá mnoha otázkami lidských práv Souhlasím s některými předřečníky a rovněž vyjadřují svůj zásadní nesouhlas s touto zprávou kvůli jedné klíčové záležitosti, protože neprošly klíčové pozměňující návrhy, které by byly tuto původně nedobrou zprávu opravily. E, v textu totiž zůstaly zmínky o sexuálním zdraví a sexuálních právech, takzvaných podle definice i Světové zdravotnické organizace obsahují výslovně právo na potrat. A my v komunitárním právu Evropské unie se nemůžeme na to odvolávat a vnucovat to členským státům. Jako lékař obhajuji odpočetí lidský život a lidský um, život a proto nemohu podpořit tento text, který navíc nerespektuje princip subsidiarity. Děkuji. Eh, pan Sejter, děkuji. Děkuji. Já souhlasím s panem Pirkerem a nebudu tady hovořit dlouho. Ten, tato zpráva nikdy neměla být vůbec zařazena na pořad jednání. Myslím si, že naše Útvary by při nejmenším měly ověřovat, zda obsah zprávy vůbec odpovídá názvu, protože tady jde o úplně něco jiného, než eh, jak název naznačuje. To s názvem vůbec nesouvisí. Odstavec 49. Já bych si přál, aby byl přijat původní text, tak jak byl, bez jakýchkoliv změn. Nakonec jsem hlasoval proti této zprávě právě z důvodů, které jsem tady uvedl. Děkuji. Děkuji, pan Dylan. Děkuji, pane předsedající. Já jen málo kdy jsem hlasoval tak přesvědčeně jako právě dnes. Přečteme-li si doporučení v této zprávě a Budeme-li se jim řídit, tak zítra nastane v Evropě diktatura politické korekce. A to všechno převáží nad svobodou vyjadřování. Pokud jde o legální a ilegální imigraci do EU, otevřeli jsme teď velikou bránu eh, přistěhovalcům a vůbec jsme nezohlednili bezpečnost eh, občanů evropských. Tady v podstatě hájíme práva zločinců, eh, kteří budou mít taková práva, že nám prostě budou moci skákat po hlavě. V této zprávě nejsou žádné zmínky o povinnostech přistěhovalců a jejich povinnosti začlenit se do evropské společnosti. Právě naopak, jenom my, Evropané, vlastně ukazujeme prstem sami na sebe a naši občané už toho mají plné zuby, neustále být stigmatizováni eh, takovými to evropskými eh, výkřiky. Děkuji, pan Kalahem.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 Eh, toto je eh, eh, zpráva. Já si myslím, že tady toto není v pravomocích Evropské unie, aby tady přesně nám tady vymezovala nějaká práva. Já totiž také neakceptuji chartu základních práv, poněvadž toto je jakýsi evropský dokument, dokument který je pozůstatkem odmítnuté evropské Ehm, z ústavy a určitě to není v souladu s britským právem. Já odmítám absolutistický přístup k lidským právům a ehm, tedy nejsem příliš eh, proto, abych eh, pro eh, svazky mezi osobami stejného pohlaví, ale myslím si, že ani tady Evropská unie nemá co dělat. Děkuji. Mr. Annan. Pan Annan. Pane předsedo, zkušenost, eh, staletá zkušenost nás učí, že eh, práva na papíře ne eh, jsou garancí občanských svobod. Ta charta se příliš neliší od toho, co třeba bylo napsáno v ústavách NDR nebo Sovětského svazu. Papírová práva jsou naprosto zbytečná, pokud jsou adekvátní mechanismy parlamentní vlády. V Evropské unii nemáme krizi lidských práv, ale máme krizi demokratické legitimity. Jeden způsob, jak se tohoto vyhnout, jak to nahradit, eh, tak eh, by bylo třeba referenda o Lisabonské smlouvě. To by byla dobrá cesta. Děkuji paní Tomaševská. Pane předseda, dítě má Eh, právo na city obou rodičů a dokonce i když manželství se rozpadlo, pak eh, si myslím, že dobro dítěte a ne představy úředníků měli rozhodovat o jeho kontaktech s rodiči, protože dítě má právo také komunikovat s rodiči ve vlastní mateřštině. Pokud mají rodiče různé národnosti, má mít právo hovořit v, každé, v jazyku každém Ale Jugendtank eh, funguje ve škodu, na škodu dětí ze smíšených manželství manželství, protože to vlastně omezuje práva těch rodičů, kteří nejsou německého původu. Tady už bylo 200 stížností, proto jsem podpořila podměňovací návrh 24. Byla ale odmítnuta a to ovlivnilo i to, že jsem nakonec hlasovala proti zprávě, protože tady je i pod, popíráno právo na život a také se tady porušuje zpráva, eh, princip subsidiarity. Pan Batten. Děkuji, pane předsedo. Nezávislá strana Spojeného království je proti rasismu, proti mutilaci genitálií žen, proti, proti předsudkům, proti homosexualitě a cizincům, ať už k tomu dochází kdekoliv na světě. Ovšem, eh, Britové mají samozřejmě lidská práva v rámci našich zákonů. Nepotřebujeme, aby nám to chránila Evropská unie. Evropská unie je nedemokratická, je antidemokratická a proto to není vhodný ochránce ničích lidských lidských práv. Rovněž bychom rádi parlamentu připomněli, že rodinné právo je v kompetenci členských států a není to oblast jurisdikce Evropské unie. Otázka, zda zneužívání drog by se mělo stíhat trestně, to je otázka pro eh, zákony členských států Evropská unie by neměla podrývat a nahrazovat eh, soudní systémy členských států. Proto nezávislá strana a její poslanci hm, hlasovali proti této právě. Děkuji. Děkuji pan Iton Alice. Pane předsedo, eh, to je poprvé, když jsem do, se mi dostalo potlesku, už abych se raději posta, posadil. Já často nejprve hovořím s různými komunitárními jinými skupinami mezi svými voliči, protože člověk se může poučit z kontaktu a zkušeností jiných lidí. Také se často eh, snažím eh, hovořit s poslanci z celého politického spektra, z jiných států, abych pochopil i názory a problémy, které vyjadřují jiných. Plně souhlasím s pocity, které vyjadřil pan Hrn. Eh, v otázkách, které se týkají takovýchto zpráv, eh, já se připojuji k panu Alestrové, eh, který skutečně pracuje velice tvrdě zde v parlamentu a jeho rady jsou cené. A já prostě nemohu vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas momentálně. Tam si de facto, když je toho tolik, Eh, tolik různých témat, ze kterých si můžete vybírat, tak v podstatě eh, nemůžete rozumně vyjádřit svůj názor. Proto já jsem nehlasoval vůbec. Děkuji, eh, paní Karl. Děkuji. Tato zpráva o základních právech v Evropské unii je velmi komplexní Tady se hovoří o mnohých, eh, jsou to vlastně mnohé průlomy, průlomy, například práva dětí a práva v sociální oblasti, práva menšin a jejich ochrana je pozitivním tématem a jde tady o základní principy autonomie, využívání vlastního jazyka a tak dále. To všechno se zdůrazňuje a z tohoto důvodu Eh, maďarská delegace za EPP eh, hlasovala pro zprávu, navzdory tomu, že mnohé odstavce jsme podpořit nemohli. Nemohli jsme akceptovat například eh, některé přesování na úroveň EU. Tak ještě poslední tři. Já bych chtěl říci, že vysvětlení hlasování Prostě nemůžete se do toho hlásit až poté, eh, co začneme. Čili teď uděláme ještě tři navíc. Takže prosím. Vážený pane předsedo, omlouvám se, já jsem se předem neohlásil. Diskriminace menšin a já patřím také jako náboženský člověk k diskriminovaným menšinám Eh, já jsem tady tuto zprávu v duchu kompromisu podpořil. Pokud se týče sociálních práv, já se domnívám, že jsme dosáhli značného pokroku a já bych chtěl poděkovat také za to, že se sem dostala kapitola o menšinách. Myslím, že je to začátek toho, aby právní systém eh, na ochranu Eh, menšin se konečně řádně etabloval. Já souhlasím s paní Gál, my potřebujeme kompromis, ten samozřejmě eh, nás neuspokojí ve všech bodech, například eutanázie, homosexualita a tak dále. A v této souvislosti nemohu akceptovat to, aby náboženští vůdci eh, zde byli vylučováni Eh, neboli se vyjádřit země třeba k homosexualitě. Eh, zde se hovoří, že tradiční menšiny a eh, práva společenství k autonomím se zde neintegrují. Děkuji. Paldies, prezident Kungs. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě. Nicméně jsou tady jisté aspekty, které bych chtěl podpořit, ale hlasoval jsem proti, protože tato práva směšuje tradiční menšiny a ekonomické migranty, totiž ty, kteří přicházejí eh, k naší, do naší země, kteří tam přišli i v důsledku důsledku okupace za druhé světové války. Pak vlastně došlo k takovému rozmělnění základního národa a teď tady žije jenom 50% Lotyšů v určitých největších městech, jako je hlavně Storiga, jsou Lotyše dnes v menšině. Pan Montalto? Pane předsedo, právě eh, se hlasovalo o situaci v oblasti základních eh, lidských práv. Bohužel eh, spolu s dvěma molskými kolegy jsme museli se zdržet hlasování o této zprávě, i když je tam mnoho případů základních lidských práv, které jsou pochvalné, ale pak je tam například věc jako potraty, což se tam nikdy nemělo dostat. Jako multisociální zástupci v Evropském parlamentu, kteří jsme proti Eh, potratům jsme museli proti tomu hlasovat. Je tady i další věc, například eh, právo na život na konci života. To jsou důstojnost na konci života. To jsou citlivé otázky a proto jsme se nakonec museli zdržet a zdrželi jsme se při hlasování o zprávě jako celku. Děkuji. Děkuji. Teď e, přecházíme ke zprávě Kapáto, pan Mitchell, ale nej, paní Rojtová. Děkuji. pane předsedající nepodpořila jsem tento populistický text. E, v původním znění obsahoval řadu užitečných ustanovení pro větší transparentnost politických aktivit v evropské unii. bohužel změnil se a já nehodlám podporovat takové nesmysly jako je zveřejňování pracovních a osobních dokumentů které si vyměňují poslanci mezi sebou či je dostávají od nevládních organizací a lobbistických organizací. nepovažuji je za tajné ale ani žádný národní parlament v civilizované demokracii si neukládá povinnost zveřejňovat pracovní natož veškerou korespondenci. děkuji za pochopení. Bene. last but not least mr. Kamal. Děkuji, pane předsedo, za vaše eh, laskavá slova. Já se je určitě budu pamatovat. Když hovoříme o transparentnosti a přístupnosti eh, evropských dokumentů, já myslím, že napříč parlamentem se shodneme. My jsme tady de facto jen proto, eh, že nás sem někdo navolil, jsou to daňoví poplatníci a oni také platí náš provoz. Ale ať je tady jasno, když hovoříme o transparentnosti dokumentů a přístupnosti, jejich dostupnosti, zajištěme, aby daňový poplatník eh, na ně mohl dosáhnout, pokud si to přeje. Nedávno se stalo, že eh, někteří eh, nedávno byli na návštěvě v České republice u hlavy státu a šéf této skupiny, který reprezentuje tento parlament, pokud víme, urazil prezidenta této země. A my jsme, se, my jsme chtěli, aby byly zveřejněny zápisy z tohoto eh, jednání. Takže eh, buďme transparentní a skutečně eh, chovejme se k sobě s respektem. Děkuji. Děkuji. Eh, tím jsme se dostali ke konci vysvětlení hlasování a můžeme ukončit toto zasedání, které bude pokračovat 15 hodin s prohlášením k situaci na Blízkém východě a v Gaze.